Okay, colleagues, we'll have to start. Začneme, ať už jsme tady či ne, protože ve čtyři se musím setkat s panem komisařem, abych ji sem přivedla. Takže doufám, že můžeme začít. Nejdříve vyzkoušíme hlasování, aby všechno fungovalo. Okay. Gracias, Right. Okay. If you're going to press your buttons, press. I've got... Můžete prosím zmačknout tlačítko. Mám tady 25, 27. Takže ještě dva. Musí ještě zmáčknout tlačítko. Ano, narůstá to, výborně. Takže až budou problémy, tak je budeme řešit nejdříve. Kompromis a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, první část, schváleno a není druhá část kompromisního návrhu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, schváleno. Nyní půjdeme k návrhu 5, kdo je pro, Kdo je proti? Nevíme, takže pozměňovací návrh číslo 5 elektronicky. So that's, uh, that's carried 15 to 13. Takže schváleno 15 pro, 13 proti. Nyní návrh 6. Kdo je pro? Pozměňovací návrh číslo 6. Wait, so we don't do the original text of the amendment carried. Okay? Amendment 6, all those in Návrh 6. Všichni, kdo jsou pro, kdo jsou proti, kdo se zdržel, eh, schváleno. Sedmička, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Osmička, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 9 a 10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Myslím, že to bylo schváleno, ale opět zkontrolujeme Návrh 9 a 10 jsou tyto návrhy identické. Hlasovali všichni ještě jeden hlas. Děkuji, bylo to schváleno. 18 pro, 11 proti. Nyní jdeme ke kompromisu B. Tady už nemáme rozdělené hlasování, takže je to celé kompromis B. Kdo je pro? Tady jsou nějaké zmatky. Nyní hlasujeme o kompromisu B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Nyní musím tedy projít ty pozměňovací návrhy, což je 12, 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Nyní je návrh 15, kdo je pro 15, proti, kdo se zdržel, schváleno, 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 17, kdo je pro, proti, schváleno, 18, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, Můžeme zkontrolovat návrh 24. Hlasovali všichni, schváleno. 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém textu v pozměněné podobě. Prosím. Okay. And that is 32 in favor. 32 hlasů pro, 3 proti, jeden se zdržel hlasování. Děkuji mnohokrát. Takže to je vše. Okay, we now suspend until... Nyní přeruším zasedání do čtvrt na pět, kdy budeme mít výměnu názorů s panem komisařem Almuniou. Já se omlouvám. Ne, paní předsedkyně říká, počkejte, uděláme hlášení předsedkyně, takže později ušetříme čas. V první řadě aktualizace, co se týče probíhajícího trialogu. V případě MIFIDu je to devátý trialog, 20. 11. a učinili jsme určitý pokrok, co se týče transparentnosti na trzích, dále obligacích clearing, přístup k trhu infrastruktury, byl to desátý eh, dialog, což bude 10. prosince, dále eh, depozitní nástroje. Měli jsme dva trialogy, řešili jsme nejrůznější politické otázky, celou řadu otázek jsme vyřešili, nebo jsme to poslali na technickou skupinu, aby propracovali text. Tam jsou otázky eh, sankcie, eh, interní urovnání, potom aspekty třetích eh, režimů CST, bankovní licence, další trialog bude ve čtvrtek 28.11., to je tedy tento týden. Co se týče směrnice o vyrovnání, bankovní vyrovnání, eh, to jsme probíhali 25.11. ve Štrasburku. Řešili jsme eh, finanční otázky, potom systém garančních záruk, také otázky státních intervencí, eh, jednak rekapitalizace v případě zdravých bank eh, a také další stabilizační nástroje v případě eh, systémových krizí. Další trialog se bude konat 27.11. Co se týče PRIPSu, Hlasovali jsme na plenárním zasedání minulý týden, abychom uplatňovali standardní praktiky. Máme vyjednávací tým po trialog, máme zpravodaje a stínové zpravodaje, co se týče politického zasedání eh, těch eh, depozičních garančních eh, režimu nebo systému jsme se setkali jednak s komisí, s komisařem 19. listopadu a změřili jsme se na otázku fondu DGSF a zda můžeme použít dané podmínky nejen v případě vkladu, ale také urovnání, eh, abychom mohli řešit situace, kdy se musí vyplácet určité částky. Musím říct, že s ohledem na naše finanční fondy eh, ten eh, fond vkladů v podstatě se mění ten rezoluční fond a potom ten následný se mění v garanční fond, takže doufám, že nakonec to vše nastavíme tak, jak má být. Očekávám, že dostaneme signály, jak postupovat v těchto citlivých otázkách a doufám, že to brzy vyřešíme. To je propojeno s směrnicí o eh, bankovním eh, rezolučním fondu a obnově. Dále, co se týče konference předsedů minulý týden, tak tam se řešil konflikt pravomocí. Spravodaj to vyřešil, když předložil uh, Eh, tento dokument eh, včera, takže já tím nebudu znova procházet, ale chtěla bych říci, že konference předsedů naznačila, že je velice naléhavé, abychom postoupili eh, s touto otázkou. Především máme společný harmonogram z Jury, pokud to tedy bude zapotřebí, takže to spíše byla urgence na výbor Jury, aby byly rychlejší. Dobře, takže já teď odejdu a opět se sejdeme večer na pět. Um, Dobře. Asi ještě někteří zůstali venku, to je vždy problém, když je přestávka. Že kolegové utečou, pak se zaseknou někde s nějakou prací. Já uh, bych chtěla srdečně přivítat pana komisaře Joachim Anmuniu v tomto výboru. Vždy uh, jsme měli s ním velice úspěšnou výměnu názorů mm, a to od úvodního, jeho úvodního slyšení zde v parlamentu. Takže jsme rádi, že jste mezi námi. Dám vám 10 minut na první úvodní prezentaci a pak budou otázky a odpovědi a pokusíme se vždy eh, na otázku a odpověď dát pět minut. To jsou teda pravidla. A pokud eh, přetáhnete příliš, tak vás uh, za to budu kritizovat. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvánku. Vždy velice se rád si vyměním názory s vámi všemi. Já jsem, když jsem připravoval tuto svoji prezentaci a vzhledem k tomu, že se blížíme ke konci roku, tak mi přišlo vhodné prezentovat takový přehled našich kroků za letošní rok a prezentovat některé nápady, některé mm, hlavní e, témata k přijetí mm, na rok 2014. Začnu kartely a antitrusty. Naše činnost v roce 2013 se zaměřovala především na nové a slibné sektory, patentový systém a finanční trhy. První šetření, které zmíním, bylo v, techno, v technologickém oblasti stále probíhající případ Google. Tento týden očekáváme feedback stovky eh, aktérů, hráčů na eh, novém sadě závazků předložených Googlem. Dostali příležitost vysvětlit, tady měl jsem příležitost, jak vidím toto prezentovat, jak vidím toto šetření. V následných měsících se rozhodne o dalších krocích a první konzultace. Eh, hlavní rozhodnutí v tomto sektorech, a tady chci eh, zmínit Apple a eh, největší publi- producenty e-book, Eh, dále byla udělena pokuta 861 miliard euro za nedodržení závazku. v roku 2009 to bylo poprvé, co komise udělila sankci společnosti a výše té pokuty ukazuje, že eh, dodržování závazků je bráno velmi vážně. Případy z patenty eh, Eh, uvedení, opožné uvedení na trh generických léků. Tam byla pokuta 46 milionů euro na, pro Lumbek a další firmy. Dále máme případy týkající se standardizace letních patentů. To jsou patenty, které předloženy standardizačnímu orgánu a které e, mají zajistit, aby zařízení spolu mohla komunikovat. Dvě šetření probíhají, no se týká Motorola. My jsme informovali společnost, vyjádřili naše námitky a studujeme jejich odpověď. Druhý případ je Samsung. Společnost nabídla závazky, které byly prověřeny a my analyzujeme výsledky. Třetí um, oblast jsou finanční trhy. Vedle implementace zvláštního režimu pro banky jsme pokročili ve vyšetřování kartelů nezřelých manipulací a brzo budou další zprávy na toto téma. Nemohu vyloučit další vyšetřování podobných praktik. V červenci jsme eh, podali námitky velkým investičním bankám v případě credit default swaps. Dostali jsme indikace dalších údajných manipulací benchmarků, tentokrát eh, v oblasti forex trhu. Veřejná politika musí podporovat změnu kultury v tomto oboru. Finanční trhy musí být bezpečnější a transparentnější. Eh, hospodářská soutěž a regulace musí jít ruku v ruce. Další kartelové aktivity 141 milionů euro pokuta dodavatelům elektrických eh, systémů pro automobily, první rozhodnutí v celé řadě vyšetřování. No, kartelové eh, vyšetřování v oblasti čipů smart card je novinka po zahájení urovnání do konci roku. Eh, mm, jsme se ta eh, jednání byla přerušena a budou pokračovat s standardním postupem. Antitrustové postupy my mm, Stark Alliance, Air Canada a Lufthansa tam také pokručujeme ve snahách otevřít trhy s energií. Zahájili jsme vyšetřování ČES, České republiky a a, a další e, námitky byly vydány APCOM v rumunské společnosti a také probíhá e, šetření v souvislosti s Gastrom. Telekomunikační, e, telekomunik, telekomunika Portugalsko dostala 7 miliard pokutu. Dále šetříme možné zneužití slovenským telekomem a v červenci proběhlo šetření Deutsche Telekom a Telefonika. Možné zneužití ehm, přenosových dat jiného eh, poskytovatele obsahu přes vlastní sítě. Abychom ilustrovali kontrolu fúzí, tak letos jsme dostali 219 oznámení a 190, 180, 196 jsme schválili. Dále jsou dva případy závazků, dva ve fázi 1, no, jeden ve fázi 2, no asi jedna. Dvě fůze týkající se PSNT a druhý Ryanair a Airlines. Dále jsme schválili Penguin uh, House, Euronext Intercontinental Exchange, Vodaf- akvizice Vodafonu, kabel uh, eh, Dolce. Státní pomoc, jak jsem řekl, pokračujeme práci s bankami v potížích. Byla zavedena nová pravidla státní pomoci pro banky, které vstoupí v platnost 1.8. Ehm, pravidla pro přechod na bankovní unii e, čerpají ze zkušeností, které jsme získali od začátku krize za posledních pět let. Jsme analyzovali restrukturalizaci 68 bank. Z toho 25 muselo být předmětem rezoluce, což je asi čtvrtina evropského bankovního sektoru co do aktiv. A není to hotové? Ještě máme 25 otevřených případů, především v eurozóně. Mm, od roku 2008 do roku 2012 komise schválila obrovské množství státní pomoci, které bylo pouze pro finanční sektor, který byl využit pouze částečně. Jenom asi třetina garancí schválených komisí byla poskytnuta členskými státy. Avšak větší část podpory členských států pro bankovní systémy bylo ve formě garancí. V roce 2012 492 miliard euro státních záruk stále ještě zbývá ve srovnání s 1,186 miliard tedy 1, bili, 1 bilion 186 miliard Celkové, celko, z, celkových záruk skutých členskými státy byly 2 miliardy uplatněny. Co se týče rekapitalizace, členské státy respektovaly, rekapitalizovaly 413 miliard euro, což se rovná 3,2 HDP EU za rok 2012. Státy, které nejvíce podporovaly své banky kapitálově, byla Británie 82 miliard, Německo 64, Irsko 63 a Španělsko 60 miliard. Hlavní banky, které dostaly pomoc Royal Bank of Scotland 43 miliard, Anglo-Irish Bank 32 miliard a Bank of 22 miliard. Na závěr chci zdůraznit, že pravidla státní pomoci v tomto sektoru zajišťují, aby členské státy eh, byly, dostali eh, odměnu za svoji pomoc, za ty velké garance v posledních čtyřech eh, letech. Členské státy dostaly 34 miliard euro poplatcích. Na konci, ke konci roku 2012 Členské státy dostaly 125 miliard euro ve výnosech výměnou za podporu bank. Já jsem vysvětlil hlavní smysl státní, strategie státní pomoci. Co se týče regulačního komponentu toho reformního balíčku, eh, procesní eh, pravidla byla přijata radou nařízení de minimis a blokové výjimky budou přijata komisí. Kromě toho rámce pro finanční sektor jsou nové eh, širokopásmové pravidla ke konci letošního roku a cinema, zelení, eh, cinema před dvěma týdny. Dále pokyna pro e, riziková opatření, to jsou další opatření pro malé střední podniky, bude přijato začátkem ledna. Proces bude pokračovat v příštích měsících, co se týče letectví, restrukturizace nefinančních firm, výzkum a vývoj, inovace a ekologické e, ekologická doporučení. Takže celý balíček by měl být první polovině příštího roku a vstoupit v platnost 1. července 2014. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za velice cené příspěvky eh, při zlepšování legislativního textu. Eh, směrnice o antistrastových eh, škodnění bylo přijato v červenci. Mm, doufejme, že příští rok Rada pro kon- konkurenceschopnost to přijme. Co týče parlamentu, byla schválena dohoda o roli tohoto výboru a výboru Jury, co se týče jejich práce na tomto návrhu. Beru na vědomí, že parlament vyjádřil přání, aby legislativní proces byl uzavřen do konce mandátu. Na to se těším a věřím, že to bude možné i přes opoždění způsobené diskusí mezi dvěma výbory. Pokud nebude s směrnice schválena do konce mandátu, tak všichni ti, kteří by měli mít prospěch z těch kompenzací, by dostali velmi negativní signál. Dále bude iniciativa o zjednodušení fúzí, což sníží náklady pro podniky. Víš, že jsem přetáhl 10 minut. A e, Priority na rok 2014 bude revize eh, transferu výjimky pro technologické bloky. Dále směrnice o platebních službách, především eh, regulace o poplacích za interchange. A doufám, že, se, že eh, proces spolurozhodování proběhne úspěšně. Co se týče mezinárodních vztahů, tak minulý týden jsem v New Delhi podepsal e memorandum porozumění. To znamená, že máme memoranda s čtyřmi z pěti zemí BRIC a e, další by se měl jedna sjednat s Jižní Afrikou. Dále byla podepsána mm, generace druhé, dohoda druhé generace a vítám souhlas, proces tedy e, souhlasu parlamentu. Další Další zajímavý mezinárodní pakt je transatlantický investiční part, obchodní partnerství. Tam budou upatření týkající se antitrustu, fúzí, státních podniků a dotací. A já doufám pozitivní výsledek. A samozřejmě také TTA. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A hned eh, přejdeme k našim otázkám. Za EPP položí otázku Pablo. Yes, Sharon. Querido vicepresidente, me gusta... Děkuji, Sharon. Vážený pane komisaři, já bych se chtěl vyjádřit k těm věcem, které jste zmínil na závěr. Týká se to směných kurzů. Já jsem zpravodajem k této dohodě. Hovoříme o tom, jaký dopad eh, by to mohlo mít na trh, eh, zda by mohli způsobit opak toho, co se očekává. To znamená menší náklady pro spotřebitele, snadnější přístup k úvěrům a tak dále. Máme pocit eh, a doufám, že nám to vyjasníte, že studie dopadu nevzala v úvahu tyto otázky. Především dopady těchto kapse na různé obchodní modely bank v eurozóně a také to nebralo v úvahu různé úrovně penetrace, protože není to tež stanovit kaps třeba v zemi, jako je Velká Británie, kde se velmi používají kreditní karty, a zavést to v zemi, kde vlastně se kreditní karty moc nepoužívají a nevíme, odkud vlastně ty úrovně jste vzali. Nás by zajímalo, samozřejmě v této etapě nechceme vyprázdnit tuto zprávu, nicméně potřebujeme ujištění o tom, zda to, co děláme, děláme dobře. Děkuji. Yes. Uh, Děkuji, Pablo. Děkuji, vážený pane místo předsedo. Já jsem připraven přijít do Evropského parlamentu a podrobně vysvětlit otázku, která je zdánlivě složitá, ale podle mě velmi jednoduchá. Využití dominantní pozice na trhu těch hlavních aktérů na trhu s debetními a kreditními kartami ve vztahu k obchodníkům, kteří raději se nechávají zaplatit eh, od svých klientů prostřednictvím karet, eh, místo aby se nechali zaplatit v hotovosti. Jsou zde tedy alternativní náklady, které pobírají kreditní společnosti a ušetří jim tím vlastně náklady na nakládání s hotovostí. My už máme ten návrh vypracovaný velmi dlouho, protože zde máme dva případy antitrustu, které vyšetřujeme. Jeden se týká Visa a druhý Mastercard. My si myslíme, že je tam určitá úroveň od které potom eh, dochází ke zneužitím na trhu, kdy vlastně klient vlastně neví, kolik ta služba stojí. Uživatel neví, že ten poplatek za použití kreditní karty se obchodník pokusí přenést na klienta, aniž by klient věděl, že se o to ten obchodník snaží. Takže mně připadá velmi logické, vycházet eh, z toho vyšetřování, antitrustového vyšetřování, ale z vlastní zkušenosti jsme dospěli k závěru, že když antitrust začneme uplatňovat ex post, není tak efektivní, jak bychom si představovali v tomto případě. Ta regulace je mnohem efektivnější a společně s kolegou Barnierem jsme to předložili kolegiu komisařů, i nám, vlastně tedy vám, představili jsme tedy toto nařízení. Ta věc je určitým způsobem komplikovaná, takže já jsem k dispozici vám, poslancům, jsem ochoten přijít a informovat vás o tom, ze jakých důvodů nám to připadá dobré a také úroveň těch stropů, které jsme tedy stanovili ve svém návrhu. Proč nám přijde takto adekvátní? Okay. Děkuji. Za frakci SD Elisa Ferreira. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste znovu přišel mezi nás. Ráda bych se vás zeptala na Asset Quality Review, revize kvality aktiv, eh, která proběhne v evropských bankách, než vstoupí v platnost jednotný mechanismus dohledu. Otázka je následující. Podle vašeho názoru, podle legislativního rámce, jak byste interpretoval plnění norem kompetence? Bude nutné, aby Akcionáři zaznamenali tedy ztrátu hodnoty svých akcí, než bude možné bance poskytnout podporu a pokud to tak bude, tak eh, za jakých podmínek? Já se ptám, zda ta závislost eh, nevytvoří nerovnováhu, než eh, vstoupí v platnost jednotný mechanismus dohledu. A další otázka se týká možnosti že jednotný mechanismus dohledu, nebo tedy, že bude možno provést přímou rekapitalizaci banky. Když bankovní unie bude tedy plně fungovat, tak si myslím, že tento mechanismus, nebo že mezivládní mechanismus, kdyby měl tedy rozhodovat o tom, že podpoří banky v některé zemi, že by to mohlo vést ke složité situaci, pokud jde o konkurenci a o rovné podmínky, takže mě by zajímaly podrobnější informace. Děkuji, paní Ferreira. Evropská centrální banka a Mario Draghi, její předseda, o tom s vámi i diskutoval v tomto parlamentu, než formálně začne fungovat jako jednotný dohležitel nad eurozónou a nad těmi zeměmi, které se připojí k projektu, se rozhodlo provést analýzu a kontrolu stavu bankovního systému a především těch bank, které budou před eh, přímým, pod přímým dohledem, je to asi 130 bank a jsou zde tedy tři prvky, ale dva hlavní prvky jsou asset quality review, analýza kvality aktiv bank a na druhé straně stres test, zátěžový test na základě stresového scénáře, zátěžového scénáře, který je definován ECB. A u obou dvou těchto věcí se bude kontrolovat, eh, do jaké míry ta analyzovaná banka plní či neplní požadavky na kapitál na základě kvality aktiv té banky se bude kontrolovat, jakým způsobem eh, plní kapitálové požadavky a u těch zátěžových testů Evropská centrální banka bude analyzovat, když se třeba zhorší situace až do určitých limitů, které budou stanoveny ve vybraném scénáři, tak eh, jak dlouho bude moci ta banka splňovat požadavky, které normálně plní, když dojde tedy k nějaké zhoršené situaci. A když eh, při té úrovni těch problémů nebude ta banka schopna dostat svým požadavkům, tak jim ten eh, dohlížitel řekne, že budou muset navýšit svůj kapitál, protože jinak eh, v takovéto situaci se dostanou do problému a nebudou schopni dostat svým kapitálovým požadavkům. Komise schválila pokyny pro kontrolu stavu finančního systému. Vstoupilo to v platnost 1. srpna tohoto roku a říká se tam, že v případě preventivní rekapitalizace i v případě bankovní rezoluce se ta která banka bude analyzovat následujícím způsobem. Za prvé, banka když tedy bude mít potřebu, další potřebu kapitálu, tak musí předložit restrukturalizační plán. A komise, než tedy schválí kompatibilitu se státní podporou, tak eh, ten plán prostuduje a bude o něm jednat. To musí probíhat všechno velmi rychle. A jakmile komise bude mít za to, že ten plán na restrukturalizaci umožní tomuto subjektu aby se znovu vrátil na trh a aby mohl fungovat bez další potřeby rekapitalizace, bez další podpory, tak tato banka bude muset pokrýt tu potřebu kapitálu a než dostanou povolení převzít veřejnou podporu, tak budou muset podpořit nebo tedy eh, ubezpečit své akcionáře o tom, jakým způsobem jsou schopni získat prostředky, podívají se na to, jakým způsobem držitele hybridních produktů k tomu přispívají a podívá se také na to, zda je pořád ještě nutné, aby ty junior bondholders přispěli k tomu, aby uspokojily kapitálové potřeby banky, které odhalil mechanismus dohledu a které byly tedy stanoveny v plánu restrukturalizace. A pouze na základě toho se rozhodne, zda je možné převzít tuto státní podporu. Nejdříve tedy se musíme podívat na banku, na její akcionáře, až na tedy úroveň junior bond holders a teprve potom do toho může vstoupit veřejná podpora, To může být národní nebo více strana. například v případě španělského programu se použil ISM, použil se španělský backstop, který potom poskytl kapitál těm bankám, které to potřebovaly. To všechno je státní podpora, vstupuje do toho nástroj, který není nástrojem Evropské unie. Je to nástroj, který nepokrývá všechny země Evropské unie a je vytvořen na základě veřejného rozhodnutí a ne eh, kvůli tomu, že se tak rozhodlo toto odvětví. Je to dobré nebo je to špatné? Já si myslím, že je to dobré. Já jsem vás právě informoval o výši veřejné podpory, o tom, jaké riziko pořád ještě spočívá na evropských daňových poplatnících kvůli potřebě zachránit evropský bankovní systém a restrukturalizovat téměř 70 různých subjektů. Evropští eh, daňoví poplatníci už eh, to neunesou. My potřebujeme dosáhnout toho, aby zase na daňové poplatníky nedopadla ta povinnost eh, uspokojit kapitálové potřeby bank. Zatím to tak bylo a já si myslím, že je to rozumné a politicky žádoucí. A naše pokyny obsahují také doložku, kde se říká, že v případě, že se bude uplatňovat tento postup, a eh, a kdy ta restrukturalizace by mohla znamenat riziko pro stabilitu finančního systému, tak bude třeba vzít tato rizika v úvahu. Ale ve většině případů z mé zkušenosti se velmi dlouho využíval systémový charakter bank, který, které nemají vůbec nic systémového v sobě. Si, si después me puede contestar sobre el ESM en funcionamiento normal, como já mám ještě otázku, která Tady by musel být eh, předseda euro skupiny. Je to mezivládní nástroj, rozhodnutí přijímají členské státy. Já jsem říkal, že ve španělském případě, kdy se od září do prosince minulého roku uplatňovala dohoda o porozumění, tak ISM poskytl prostředky na to, aby španělský backstop rekapitalizoval banky. Ale to může poškodit konkurenceschopnost na vnitřním trhu, pokud se rozhodnete, že podpoříte jednu banku a druhou ne na základě jiných kritérií, například politických kritérií. To je velmi zajímavá diskuse. Já si myslím, že zde klíčový prvek, který je na základě, nebo tedy základem projektu Evropské bankovní unie, která doufám vznikne co nejdříve, a sice, že je třeba rozbít ten vztah mezi státním rizikem a bilancí bank. Použití veřejných prostředků to žádným způsobem neřeší, protože se tam to riziko ještě prohlubuje. But ultimately money from the ESM. Peníze z ESM jsou stále veřejné finanční prostředky. Stejně tak eh, fondy nebo určité skupiny fondů, pokud se jedná o členský stát, tak je to stále zdroj členských států podle 367. Pokud to jsou finanční prostředky z rozpočtu EU, tak jsou to státní peníze a v podstatě podléhají státnímu dozoru. A pokud by to bylo eh, z rozpočtu Evropské unie a uniklo by to. Ano, tady není žádná selektivita, tady jsou pravidla, jak to používat na úrovni Evropské unie, stále jsou to finanční prostředky EU. Ale v tomto rozpočtu není ani jedno euro. A najednou se to srovnal s těmi, kteří jsou jak v rámci tohoto systému, tak mimo. Další dotaz. Děkuji, Sharon. Pane komisaři, vítejte v Evropském parlamentu. Já si vzpomínám, kdy jste tady byl naposled protože jste se účastnil konference, kterou jsme pořádali s Andreasem Švábem. Já bych potom požádal Andrease, aby se vás když tak zeptal, jak to vypadá s tím Googlem. Já mám otázku, která se týká úrokových sazeb malých a středních podniků. Malé a střední podniky, které žádají o úvěr nižší než je 1 milion eur, platí 2,7 o 2,7 eh, větší úroky než ty podniky, které žádají o úvěr, který je větší než eh, milion eur. Já jsem z Katalánska, tam je spousta malých a středních podniků a toto téma vždycky se nám vrací na všech setkáních eh, s malými a středními podniky. Co jim tedy můžu říct je těm zástupcům malých a středních podniků? Co mohou udělat zástupci komise? Je možné zvrátit tento trend do budoucna? Děkuji, pane Tremoso. Musím vyjasnit jednu věc. Já jsem se velmi rád účastnil té konference, kterou jste pořádali s Andreasem Švábem, ale já jsem nikdy neřekl, že zde máme souhlas s Googlem. Google nám předložil nové kompromisní návrhy a my je teď eh, analyzujeme. Nehovořil jsem o principiální dohodě. Pokud jde o malé a střední podniky, tak je jasné, že v eurozóně, aby hovořil tedy pouze o tomto prostoru, jsou velmi odlišné podmínky pro přístup k úvěrům ze strany podniků a především ze strany malých a středních podniků, které nemají přímý přístup na kapitálový trh. Tyto problémy s přístupem jsou způsobeny různými příčinami. Jednou z těchto příčin je bez pochyby pevnost eh, či nepevnost těchto finančních institucí, které poskytují úvěry. Většinou se to řeší na národní úrovni a pokud část bankovního systému v procesu restrukturalizace je tedy neschopna poskytnout tyto úvěry, pokud musí posilovat své kapitálové poměry a pokud eh, musí řešit eh, rostoucí čísla nesplácených úvěrů, tak je jasné, že prostředky, které má k dispozici, aby je tyto banky mohly půjčovat, jsou čím dál menší. Takže to je třeba vzít v úvahu. A za druhé je třeba vzít v úvahu náklady na získání úvěru od bank. Je zde určité procento prostředků bank, které se věnují tomu, že uvěrují především malým a středním podnikům, tak eh, jsou tam vklady, to je tedy velká část eh, těchto prostředků, tam nejsou velké náklady a některé finanční instituce mají potřebu jít na kapitálový trh, aby se financovali a tam pořád ještě jsou rozdíly, které spočívají nebo jsou založeny ne na solventnosti té finanční instituce, ale souvisí to pořád ještě s rizikovou prémií nebo tedy s rizikem, které je spojeno v zemi, kde má tato finanční instituce sídlo. Situace se velmi zlepšila od léta 2012 až do dneška ty rizikové prémie v zemí, kde byly nejvyšší, se podstatně snížily, ale je pravda, že rozdíly pořád ještě přetrvávají, jsou menší než před rokem a půl, ale pořád ještě existují a mají dopad na náklady na úvěry. A další věc, která souvisí s těmi problémy, jak získat úvěr, spočívá také tom, jak vypadá poptávka. Jsou zde některé země, kde je vysoké procento neplatičů, je tam také vysoká zadluženost, jsou to také země, kde je nulový růst, tam je velmi slabá poptávka, nestačí k tomu, aby motivovala banky, které v podstatě mají marži, aby navýšily prostředky, které půjčují, ale uh, nemají motivaci je půjčovat. Proto tedy je to celá řada věcí, které musíme vzít v úvahu a malé a střední podniky, když se budou zaměřovat pouze na nabídku a vůbec ne na poptávku, když ale zde máte někoho z banky, tak ten nejdříve hovoří o poptávce, teprve potom se zmíní jen tak mimochodem o nabídce. Takže je důležité, aby obě dvě strany trhu byly vyváženy na obou stranách, máme problémy, které musíme dál řešit. Thank you very much. Uh, Děkuji mnohokrát. Nyní EKR. Vicky, prosím. Děkuji, pane komisaři. Minulých několik let jste měl spoustu práce, ale jsem ráda, protože politika hospodářské soutěže je nesmírně důležitá. Je to důležitá součást toho, abychom zajistili rovné podmínky v rámci jednotného trhu. A Mám celou řadu různých otázek, doufám, že na ně odpovíte. Co se týče jedné otázky, která je v tuto chvíli velice aktuální, je příští generace jaderné energie. Musíme zajistit, abyste měl vliv v této oblasti, aby tam byly rovné podmínky, musíme zajistit, abychom měli dlouhodobé investice ve všech druzích energie. Zcela jistě se musí učinit rozhodnutí a je důležité, abychom rozhodli co možná nejdříve, ale opět za rovných podmínek. Mohl byste mě prosím ujistit, že rozhodnutí, která učiníte v oblasti jaderné politiky, budou učiněna právě na tomto základě rovných podmínek a že budou zohledňovat skutečnost, že členské státy mají právo podle smlouvy rozhodnout o svém vlastním energetickém mixu a že se bude vycházet z technologicky neutrální základny, čili budeme srovnávat ty technologie, které se nám líbí, které ne. Pochopitelně, když se eh, bude udělat nová komise, tak myslíte si, že to možná bude řešit eh, následná komise, ten další mandát, nebo jaké informace potřebujete, abyste mohli učinit takto důležité rozhodnutí. Děkuji mnohokrát. Připravujeme nové pokyny pro energetiku a životní prostředí. Jaderná energetika eh, se dostává do centra různých eh, diskusí, eh, námětů, emocí a já se vždy snažím držet své analýzy, snažím se být velice rozumný, snažím se také skrývat své vlastní preference. Já mám svůj vlastní energetický mix, ale jako komisař pro hospodářskou soutěž a také pomoc se snažím Eh, skrýt eh, své preference. Je to skutečně pravomoc každého členského státu, který má možnost rozhodnout se, jakou energetiku chtějí používat, které dávají preference a to je důvod, proč jsem předložil službám komise, ne tedy do různých eh, veřejných diskusí, ale všem generálním ředitelstvím komise návrh těchto hlavních směrů a požádal jsem DigiCom, aby do závorky jsme nakonec rozhodli, že kritéria pro vyhodnocení, pokud bychom investovali do jaderné energetiky, pokud se něco takového dostane na můj stůl, tak jaká kritéria budeme používat? To byla určitá varianta. Sepsat si kritéria jednak ex ante, transparentním způsobem, a nebo se vyhnout eh, těm emocionálním diskusím, napětí a tak dále a říci zcela na rovinu všem, že komise bude hodnotit eh, jednotlivé případy a návrhy, co se týče investic do jaderné energetiky, budeme využívat pouze směrnice, budeme vycházet pouze ze smlouvy. Takže vzhledem k diskusím také různými mise interpretacím, které by ovšem měly vést k určité rozumné diskusy, tak jsem se obrátil na své kolegy ve Štrasburku v rámci našeho kolegia, myslím, že to bylo v září, a požádal jsem je, aby z těchto pokynů slovo nukleární jaderná energetika byla úplně vypuštěna. A věděl jsem už předem, a taky tomu skutečně tak bylo, jeden návrh, který bere v úvahu Eh, určité pochybnosti, které se týkají státních dotací, státní pomoci a chtěl bych říci, že tento návrh a ty další návrhy, které následují, vycházejí pouze ze smlouvy a tak to prostě je. Znamená to, že respektujeme pravomoci a výsady členských států, protože to jsou jediní, kteří mohou rozhodnout o svém území a jaké energetické zdroje budou používat, to je jedna věc. Za druhé, tato energie může být eh, využita s nebo bez eh, veřejné podpory. Tady externality v případě jedné energetiky jsou mnohem vyšší než v případě například větrné energie, ale uvidíme. Je to začátek, začínáme od píky, používáme smlouvu. Obdržel jsem návrh eh, ze strany britské vlády, který začínáme nyní analyzovat a možná budou nasledovat další návrhy, protože vím, že některé další členské státy zvažují podobné programy. A v tuto chvíli nemohu říct kdy. Nemohu říct, kdy budu ve stavu, abych vše zanalizoval, abychom měli dostatečně hluboké analýzy, abychom také vzali v potaz veškeré argumenty ze strany členských států, kteří přicházejí s danými iniciativami, ale pochopitelně máte tam různá stanoviska také z různých eh, služeb naší komise, také ze strany různých eh, zainteresovaných stran, eh, takže navrhu kolegům a hlavně svému následovníkovi nebo následovnici, jak postupovat při daném rozhodnutí, ale nevím přesně kdy. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Nyní za zelené Filip Lambert a nyní vám ukradli tu ten dotaz té jedné e, energetiky. Ne, neukradli mi to, ale taková aktivistka pro trh Vicky brání energii a v této oblasti žádný projekt není vůbec schudný, aniž byste měli státní pomoc, státní dotace. Vy jste velice protržní, jenom když se vám to hodí a když ne, tak eh, to říkáte jinak. Takže, pane komisaři pochopitelně změnil se čísla v tom úvodním prohlášení, ale co mě zajímá, je pochopitelně otázka to, co dělat, abychom měli eh, bankovní unii, jak postupovat. Máme tady nový postup, co se týče státní pomoci pro bankovní sektor, to je, myslím, dobré a měli bychom to uplatňovat eh, velice přísně. A co se týče směrnice e BRD, kterou budeme přijímat, se také řeší otázka, do jaké míry používat bail-in a do jaké míry používat bail-out jako určitou eh, poslední možnost v případě, že finanční stabilita Eh, bude ohrožena. Pochopitelně budu velice opatrný v tomto hledu, protože je jasné, že finanční stabilita může být eh, určitá výmluva, abychom dělali cokoliv a bohužel se obávám, že jsme to velice často zneužívali. Takže v tomto kontextu je důležité, abychom byli takovým eh, soudcem a rozhodli, do jaké míry je zapotřebí zajistit stabilitu, do jaké míry je ohrožena a do jaké míry také uh, Eh, zvolit právě ten režim bail-in nebo bail-out, anebo určitou míru bail-outu předtím, než zvolíme bail-in. Takže já si myslím, že je dobré, že to má posuzovat eh, komise nejen tedy v rámci eh, bankovní unie, ale vůbec je důležité, abychom měli určitou dávku bailoutu, tak v tomto případě bych byl rád, aby právě to posuzovala komise, jak postoupit. Takže pokud chceme posoudit, že finanční stabilita je ohrožena, to je jedna věc. A na druhé straně musíme také vyhodnotit, pokud tedy budeme mít určitou dávku veřejných dotací, veřejné pomoci, tak aby to bylo kompatibilní, ať už eh, tedy budeme mít jakékoliv koreční eh, kroky nebo restrukturalizace, které budou v situaci zapotřebí. Takže co je důležité? Jakou úlohu se hrává komise? Pokud budeme mít dvě rozhodnutí, které bude přijímat komise, tak eh, můžete mi říci, pokud to bude třeba DG eh, Markt, který bude rozhodovat o stabilitě a pak eh, můžete dát určitou dávku bailoutu do daného řešení, tak eh, do jaké míry budete nezávislí, když budete posuzovat jednotlivé kroky, které budou uděleny v rámci bailoutu, také v kontextu smlouvy. Takže jak to budete řešit DG.com? který bude dělat vše. Bude na jedné straně posuzovat finanční stabilitu, což ovšem není vaše úplně původní pravomoc, a na druhé straně je státní pomoc v rámci smlouvy. Takže bych chtěl vidět, jak to budete dávat všechno dohromady, protože komise je v podstatě takovým embryem federativní vlády Evropy, takže bych byl rád, kdybyste nás mohl informovat. Děkuji mnohokrát. Ve svém úvodu jsem říkal, že jsem použil několik čísel. Tato čísla v podstatě jsou poskytnutá Eurostatem. Eurostat, eh, myslím, že dvakrát ročně vydává čísla, které se týkají deficitů, veřejných eh, dluhů, eh, což je tiskové prohlášení a pak od roku 2008, tedy od roku 2008 jsme také na stroji statistiku, tam je zajímavá tabulka, která je eh, vždy velice diskutována eh, v finanční oblasti, příjmy, výdaje, eh, potom contingent liability, což jsou určitá otevřená rizika pro daňové poplatníky. Je to velice zajímavá informace a já to vždy eh, beru v potaz eh, s našimi informacemi, které máme v DG eh, hospodářská soutěž. Takže vidím čísla veřejného kapitálu, to, co bylo převedeno například z Royal Bank of Scotland do jiné banky, to je jedno. Prostě je to určitá sada informací, které se snažíme přeskupit podle tedy čísel do tabulek do určitého rámce, který je srozumitelný, aspoň tedy i pro členy Evropského parlamentu a pro ty všechny, kteří chtějí vést dialog, kteří, tedy občané, kteří mají děs a hruzu z toho, eh, jak se využívají finanční prostředky, eh, který byl to systém, který vlastně byl vytvořen. Eh, máme tady určitá systémová rizika, pochopitelně musíme udělat vše pro to, aby nepadly všechny banky, takže navrhuji, že před eh, Vánocemi tyto informace předám a doufám, že díky tomu porozumíte, jak ta situace skutečně vypadá. Co se týče otázky, která se týká směrnice o rezoluci, čili určitém vyřešení daných situací, je to směrnice 28, která řeší otázku bailinu a je to v případě bank, které v podstatě řeší tu situaci, eh, které nejsou které potřebují restrukturalizaci, nemohou dále takto pokračovat, eh, musí přijít s novým podnikatelským modelem a musí se eh, vlastně otevřít, aby došlo k ozdravě této banky. Takže v této pomoci je určitý seznam, v angličtině se tomu říká packing order, kde je jasně určeno, kdo se bude účastnit toho bailinu v případě této banky, takzvaný Resolution Bank. Eh, co se týče eh, bankovního systému, finančního systému, tam eh, v těch dokumentech je to mnohem stručnější, protože se nacházíme v určitém přechodovém období. Máte rozhodnout s radou, kde bude to konečné datum, kdy ten seznam těch rezolucí vejde v platnost, ale v té naší cestovní mapě to vidíme tak, že ty banky musíme brát v kontextu jejich kapitalizace, eh, určité předběžné opatrnosti. Takže na jedné straně máme banky, které mohou přežívat, nicméně je jasné, že v těch zátěžových eh, testech je doporučeno, aby posílali svoji kapitalizaci. A potom ten bail-in, tak jak eh, má být použit, není úplně logický, takže tam bereme příklad eh, španělského modelu, to znamená tu dohodu o porozumění z roku 2012 a bereme v potaz několik konkrétních eh, individuálních případů rekapitalizací a eh, restrukturalizací například banky SNS Real, která je v Nizozemsku. V takovémto plánu restrukturalizace musí Banka obdržet určitou eh, dávku, objem kapitálu a nizozemí jsou povinni udělat bail-in předtím, než ta banka opět bude schopná dále náležitě fungovat, tak musí zajistit, aby to bylo stejné v tom španělském modelu i v té naší cestovní mapě. Když se podíváme na náš systém těch hybridů, tak je, tam je to ještě kratší než ten dlouhý seznam, který je v té směrnici o rezoluci. Takže v každém případě, kdo rozhodne, kdy jedna banka potřebuje pomoc v rámci této rezoluce. A to se bude řešit, až se bude probírat tato směrnice. Kdo bude rozhodovat, zda je možné schválit, ať už je to pro banku, která potřebuje rekapitalizaci v rámci eh, té předběžné opatrnosti, abychom zajistili náležitou finanční stabilitu. Možná můžeme dát stranou ten seznam akcionářů, hybridů a Union Bank Holders. A tady má exkluzivní pravomoc komise. A pochopitelně, co se týče eh, definice rizika finanční stability, tak kdo se k tomu vyjadří? Budeme hovořit jednak s eh, dozorem a také s ECB. V podstatě je to eh, všechno ve Frankfurtu, takže není to pouze komise, která do toho bude mluvit. To není pravda. Ale pokud by vznikla, vznikly nějaké eh, pochybnosti, že tady je příliš široká interpretace, tak se jistě do toho bude zasahovat i komise. A bude to v případě eh, kontroly státní pomoci. Otázka zní, pokud máme hierarchii bailinu a pokud chceme eh, rozklíčovat eh, tuto hierarchii v rámci finanční stability, tak bude to DG hospodářské soutěže, která povede dané, danou diskusi s ECB, a nebo to bude DG Markt, který naopak se zapojí do tohoto postupu. Uh, je to vždycky rozhodnutí kolegia. Máme dohromady 28 komisařů, takže ti všichni rozhodují. Eh, pochopitelně návrh dává komisař pro hospodářskou soutěž, potom máme kabinety jednotlivých dalších eh, komisařů. Pokud eh, někdo bude proti, tak dobře, to politické rozhodnutí to není služba komise. My máme politická, ta politická odpovědnost je na té úrovni Eh, kolegy a komisařů. Děkuji. Co se týče dotazů na banky, to diskuse proběhá už dlouho, nicméně je to velice teď aktuální téma, ale vidím, že teď asi můžeme změnit trošku téma. Máme tady EPP a hlásí se o slovo Andreas Schwab. Děkuji, doufám, že um, mohu zmínit jednu věc, která nesouvisí s bankovnictvím. Eh, k tomu, co řekl komisař Almunia na úvod, jsou tři věci, které chci zmínit. Mm, za prvé, chci přivítat memorandum porozumění s těmi eh, zeměmi BRIC. Um, Těším se na to, že do toho budou spadat všechny tři tyto státy, protože to je důležité pro ekonomiku, jako je ta evropská, aby politika hospodářské soutěže byla implementována všude. To je moje tedy první eh, poznámka na úvod. Za druhé, pane komisaři, se chci zeptat, protože včera jsme měli diskusi o oddělení v tom návrhu, které jste nám postal, mezi kolektivními žalobami a doporučením rady na jedné straně a návrhem eh, následných akcí jako eh, směrnice. Proč je to oddělené? Protože někteří kolegové by to chtěli znova sloučit. Podporujete stále to oddělení těch dvou věcí. A eh, třetí bod je Google. Vy jste potvrdil um, Ramon že ještě není dohoda, ale když se podíváme na toto velice složitý případ se uh, všemi těmi zainteresovanými osobami, nemyslíte, že by bylo snazší um, regulovat vyhledávače a místo toho řešit dominantní úlohu za těchto obtížných podmínek, to je možná uh, filozofická otázka, ale musíme si ji položit, protože my jako poslanci nevíme, o čem vyjednáte s Googlem. My můžeme jenom říci, že je velice obtížné ty detaily znát. A obecně tedy myslíte si, že byste Eh, si přál nařízení týkající se vyhledá internetových vyhledáčů, prodávačů pro Evropu. Eh, děkuji, jsem rád, že jste zmínil BRICS, protože minulý týden jsem byl v Novém Dili na třetí konferenci eh, orgánů k hospodářské soutěže tří zemí BRIC a je velmi důležité, jak tyto ekonomiky sledují podobné otázky jak potřebují velice silné úřady pro antimonopolní a jak rozvíjejí příslušná kritéria se rozvojovými zeměmi. Většina těchto um, úřadů mm, v to zemích velice sleduje, co děláme tady v Bruselu, uh, více než mm, ostatní státy v rozvinutých zemích. I když Spolupráce mezi námi a mm, USA, Japonskem, Kanadou, Austrálií je velmi dobrá. Takže jsem velmi rád, ale současně mě velice znepokojuje potřeba posilovat vztahy mezi EU a těmito státy, především v oblasti hospodářské soutěže, to je moje přímá odpovědnost. První memorandum porozumění to bylo podepsáno před deseti lety mm, s jedním ze tří úřadů v hospodářskou soutěž v Číně, teď um, jich jsou tři. A máme velice dobrou spolupráci s monopolním úřadem v Rusku. Tam jsem měl velice zajímavou schůzku. Tam jsem mluvil o Gazpromu. To skutečně existuje v Rusku? velmi silné rozhodují o tři tisících případů v Rusku ročně. A měli jsme zajímavou diskusi a velice je zajímá kontrola státní pomoci a jsem rád, že ten úřad i tomuto věnuje pozornost. Také máme nové vztahy s indickými Eh, úřadem monopolním s brazilským a mým cílem dokonce mandátu této komise, pokud možno, je dohoda o memorandum porozumění s Jižní Afrikou, monopolním úřadem. Druhá věc, tady musím potvrdit, jak si v, eh, <laughs> v této mezi čtyřmi očima, čtyřma očima v této místnosti, že mě zklamal eh, to mm, způsob, jak parlament přistupuje ke směrnici o soukromých žalbách. Moje prvním na svém, na svém prvním slyšení jsem slíbil parlamentu, že se pokusím předložit právní základ spolurozhodování na eh, podporu Eh, legislativy o soukromých žalobách, v soukromém prosazování soukromého práva. Parlament eh, požádal o oddělení těch kolektivních žalob a individuálních a po určitém váhání jsem to akceptovala, aby byla možnost pozitivního rozhodnutí tohoto parlamentu během tohoto mandátu. Já jsem prezentoval návrh kolegium z mé iniciativy s některým mm, s určitým doplňkem o kolektivních žalobách, ale ne závazného charakteru ve snaze propagovat debatu a přimě členské státy, aby přijaly legislativu této věci. A když jsem se domníval, že ty nejobnížnější diskuse budou v radě, tak zjišťuji, že v radě příští týden 99 99% pravděpodobnosti eh, bude dohoda o prvním čtení a tady mám velké pochybnosti, že parlament to stihne do konce mandátu. Takže všechny vás žádám, především pana Švába, který je zpravodajem, aby pomohli dobrým, hlubokým diskusím, ale také šťastnému úspěšnému uzavření této diskuse e, do konce vašeho mandátu, ne mého, protože já ještě budu mít měsíce, kolik měsíců, e, až skončí váš mandát. E, Google mm, stručně v odpovědi panu Fabovi jsem řekl, že společně s panem Marnie Eh, že jednou bude potřeba nařízení. Já jsem sociální demokrat, nejsem podezříván z toho, že bych der, chtěl tolik deregulovat. My známe takovéto sociální demokraty, ano, ale já nejsem ani jeden, ani druhý. Jsem někde uprostřed, jak se ve středu sociální demokracie, co se týče posuzování hodnoty nařízení ale upřímně řečeno nemyslím, že analýza je dostatečná k tomu, abychom se pokoušeli regulovat trh vyhledávačů. Je to velmi zajímavé, ta diskuse. Mnoho lidí se k tomu vyjadřuje, některé jsou, názory jsou podložené, některé ne. A v každém případě každý může říct, co si myslí. To velice složité vyšetřování a já nevidím, jak Eh, při těchto, této složitosti můžeme najít nebo dospět k nějakému happy endu eh, s tím, u toho nařízení. Ne rozhodně v tomto mandátu. Děkuji. Nyní EPP Antonio Tine. Patrně jsem vám zkomolila jméno. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Já chci trochu pohovořit o státní pomoci. Myslím si, že tak, jak stojí ta úvaha po rozsudku o letišti v Lipsku, tak je celý ten obraz podle mě trochu nejasný. A proto se chci zeptat velmi obecně. Zda za státní podporu se považuje jakákoliv účast, jakýkoliv podíl na hospodářské činnosti? Pokud ano, tak si myslím, že to ohrozí systém PPP tedy partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Protože samozřejmě, když se soukromý partner účastní nějaké činnosti, tak eh, chce vydělat, protože jinak by se té hospodářské činnosti neúčastnil. Takže první otázka je obecná. Opravdu jsme si jistí, že tímto způsobem neohrozíme jediný systém, který dnes umožňuje realizovat infrastruktury? A druhá věc. Tady hovoříme o všech realizovaných infrastrukturách, eh, i o kulturních, o muzeích a tak dále. Mělo by to zahrnout všechny infrastruktury. A v této chvíli se tedy ponechává volnost eh, rozhodnutí na někom, protože legislativa, která se týká a letišť eh, a dalších věcí. Nevím, kdy dostaneme ty přístavy do toho a další věci. Takže chceme tu infrastrukturu opravdu vyřešit jediným nařízením, anebo chceme tedy obecně mít nějaké nařízení a potom ponechat na někom, aby rozhodoval o tom, co to je ta státní pomoc, protože ten, kdo se už podílí na infrastrukturách, tak eh, už je do toho zapojen. Takže je tam ta veřejná účast. Takže to hrozí tím, že se tím ohrozí systém, který už funguje, který už začal fungovat transparentním způsobem. Já jsem viděl, že v terénu je obrovský problém, obrovský zmatek především pro národní a regionální orgány, protože všechno je najednou spochybňováno, všechno se spochybňuje. A potom jdeme za vámi a někdo případ od případu rozhodne, zda ano nebo ne aniž by tady byl nějaký základ, eh, který by umožnil eh, už od začátku říci, na co si musíme dát pozor, Zdá něco tedy nás předurčuje k tomu, abychom měli státní podporu nebo ne. Takže pane komisaři, pokud mě můžete poskytnout nějaké aktuální informace, tak já je předám lidem v terénu. Děkuji. Děkuji. Není to jednoduché. Kontrolovat státní pomoc to není jednoduché, je to velmi složité a pokaždé, když soudní dvůr v Lucemburku vydá nějaký rozsudek, tak je třeba podívat se na to, jakým způsobem nám judikatura ukazuje cestu. Já si myslím, že my pro Evropané vděčíme opravdu za hodně Evropskému soudnímu dvoru za to, co udělal pro evropskou integraci už od začátku, od římské smlouvy až po dnešek. Udělali toho opravdu hodně a v rámci kontroly státní podpory je skutečně důležitým nástrojem být neustále v kontaktu, neustále aktualizovat eh, naše podmínky, naše předpisy, s těmi nálezy soudního dvora, které přináší určitá omezení nebo otevírají určité možnosti. Máme zde tedy to rozhodnutí o Lipském letišti, o infrastrukturách a státní pomoci. To musíme vzít v úvahu, tuto judikaturu, která právě vzniká s tímto rozsudkem a objevují se i další, abychom věděli, jakým způsobem řešit případy, které dostáváme buď od členského státu nebo prostřednictvím nějaké stížnosti, anebo jsou to případy, které začneme vyšetřovat ex officio, když máme pocit, že došlo k porušení stanovených pravidel. Některé věci jsou jasné. Pokud máme public-private partnership, kde soukromé a veřejné subjekty investují pary pasu a tady použiji latinu, protože to je jazyk, který je blízký jak italštině, tak španělštině, takže když je veřejné a soukromé subjekty vstoupí do investice za podobných podmínek pary pasu, tak tím se eliminuje státní podpora, to je jasné, když jsou tam rovné podmínky. Pokud je to PPP, kde veškeré riziko nese stát a ten soukromý subjekt tam má zcela volné ruce, tak eh, na to máme jiný názor. Samozřejmě to platí i naopak. Pokud máme nějaké soukromo veřejné partnerství, kde většinu rizika nese soukromý subjekt, tak tam také nemůžeme hovořit o státní podpoře. Takže i toto je součástí naší práce, naší zodpovědnosti a je pravda, že ta kritéria nejsou dnes stejná při analýze možnosti finanční podpory ze strany státu aby se financovala infrastruktura, je to něco jiného než před 20 lety, když teprve judikatura začala diktovat kritéria. Takže teď, jakým způsobem ta kritéria smlouvy můžeme interpretovat? Jak to také vzít v úvahu, jak to přeložit eh, tak, aby to bylo srozumitelné nejen pro právní odborníky, ale i pro lajky, kteří nemají možnost sami analyzovat judikaturu soudního dvora. V rámci balíčku na modernizaci státní podpory schválíme sdělení, dokument o pojmu, o definici státní podpory. A nemůžeme si vymyslet sami. My jen jasněji a transparentněji Řekněme to, co Evropská judikatura říká o státních pomocích, o státních podporách. Jaké je současné postavení této situace, tedy této otázky. A bude to schváleno ještě před koncem vašeho mandátu a už dříve, tedy ve fázi návrhu, budete informováni, ještě tedy předtím, než to bude schváleno, a budete nám moci pomoci, poradit, jako to děláte ve většině případů. Některé infrastruktury, některé druhy infrastruktur jsou podle našeho názoru vzdálenější tomu konkrétnímu případu letišť, kulturní infrastruktury, které jste zmínil vy. Infrastruktury, které nenabízejí tržní služby, služby pro trh, ale spíše služby z centrální oblasti státu. U těchto infrastruktur my v General Block Exemption Regulation zbavíme té, nebo výjmeme z této povinnosti. Bude toho ještě více než v tom původním eh, nařízení o blokové výjimce z roku 2005. Jsou zde i další věci, například schválení pokynů o broadbandu, o širokopásmovém internetu na konci minulého roku. Do poloviny příštího roku schválíme nové pokyny v oblasti výzkumu a inovace nebo v oblasti energetiky a životního prostředí. Tam hovoříme o infrastrukturách, infrastrukturách pro výzkum, energetické infrastruktuře a tam stanovíme kritéria, která budou vycházet z judikatury, kde se ta judikatura ještě tedy vyjasní, abychom pomohli těm, kteří musí mít největší právní jistotu, musí jasně vědět, co je a co není podpora. ať už je ten soud eh, národní, nadnárodní, tedy evropský, nebo regionální, tak eh, pokud jde o kontrolu státní podpory, tak naše rozhodnutí je vždycky případ od případu. My jsme stanovili určitou úroveň de minimis, eh, pokud je to nižší po tuto úroveň de minimis, tak předpokládáme, že zde není pomoc, není podpora, ale budeme aktualizovat tedy toto pravidlo de minimis a máme obecnou blokovou výjimku, nařízení obecné blokové výjimce, kde říkáme, já vám budu důvěřovat, nemusíte nám to předem oznamovat, pokud někdo tedy neupozorní na to, že má pocit, že to interpretujete špatně. Takže potom tam máme další limit a když to překročí ten limit, tak se na to musíme podívat případ od případu a musíme přijmout rozhodnutí. Chceme, aby bylo co nejvíce v souladu se smlouvou, samozřejmě, a také s judikaturou, ale vždycky si tam ponecháváme určitý prostor, vždycky tam je určitý prostor pro nejistotu, ještě předtím, než je přijato rozhodnutí a dokonce i poté, když je rozhodnutí přijato a někdo s ním nesouhlasí a dá to k soudu v Lucemburku, tak se ta nejistota prohlubuje. Ale to neplatí jen pro tento případ, to platí pro všechny oblasti. Děkuji a za socialisty Antolin Sanchez Presedo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také místopředsedovi. Já bych poprosil o vyjasnění aspektu, které se týkají Eh, bankovní unie a očkodnění. Pokud jde o bankovní unii, tak bych poprosil, abyste doplnil ty svoje úvahy, které jste zde přednesl, protože rámec, eh, který je stanoven z hlediska kompetence, bude mít velký význam v tom přechodném období, než bude zaveden jednotný mechanismus dozoru. Takže pokud jde především o finanční stabilitu pro trh i pro spotřebitele, tak eh, bude nutno rychle jednat. I v případě naléhavých eh, nějakých situací bude nutno jednat i v současném rámci. Pokud o integraci trhu, řešení, která budou přijata, budou reagovat na vyvážené podmínky. My máme španělský systém, tam je důležité, abychom vytvořili podobné nebo srovnatelné podmínky. A další případ, který zde zazněl, privatizace nebo tedy rekapitalizace prostřednictvím veřejných bank, tedy veřejných zdrojů. Jde o to, aby se privatizovala tato veřejná účast. A k tomu budeme potřebovat určité přechodné období, my tam stanovujeme příliš krátké období a to je věc, která mě taky dělá starosti. A poslední věc, která se týká očkodnění, já jsem rád, že komise se pokusila interpretovat vůli parlamentu a teď pokud chce parlament skutečně interpretovat svou vůli, tak si myslím, že je důležité, abychom reagovali na tuto výzvu. My chceme vyvážit eh, ochranu, kterou poskytují programy schovývavosti a potřebu očkodnění. Takže programy schovývavosti jsou důležité, pokud chceme rozbít kartely. A mě by zajímalo, zda máte nějaké údaje o tom, jaký dopad mají programy schovývavosti na boj proti kartelům, proti monopolům. Takže můžeme něm, opravdu tyto programy schovývavosti vám v tom pomáhají? Děkuji, Antolíne. Předně chci vyjasnit jednu věc. Já jsem říkal, že pokyny pro kontrolu státní pomoci bankám a finančnímu systému, které vstoupily v platnost v srpnu, napomáhají tomu přechodu, ale ne až tedy k tomu přechodu, ke kterému dojde v září nebo v říjnu příštího roku, až budeme mít jednotný dohled. Bude to celý ten přechod, dokud nebudeme mít všechny prvky bankovní unie a teprve poté se podíváme na to, zda ty pokyny pořád ještě platí nebo ne. Nikdy ale nedojde k tomu, ať už budeme mít bankovní unii nebo jen částečnou bankovní unii, aby komise přestala mít výlučnou pravomoc kontrolovat státní podporu. To je stanoveno ve smlouvě a nikdo to nemůže spochybňovat. Není možné ani spochybňovat nezávislost Evropské centrální banky v těch funkcích, které jí ukládá smlouva. V naléhavých případech. Není pochyb o tom a bohužel máme i zkušenosti z počátku krize s finančními ústavy, které ze dne na den najednou jsou neschopny se financovat, a jsou zcela bez kapitálu a ze dne na den potřebují velkou finanční injekci z veřejných prostředků. Pokud to vypadá tak, jak říkám, tak není pochyb o tom, že komise bude jednat tak, jak jsme jednali od začátku krize. Přijímáme tedy rozhodnutí, velmi složitá rozhodnutí v noci, anebo během víkendu. Doufáme, že se to nebude opakovat, ale tak tomu bylo. Přijímali jsme takováto rozhodnutí za velmi aktivní účasti parlamentu. Doufáme, že už k tomu nedojde. A pokud k tomu dojde, tak aby to byl opravdu výjimečný případ a ne, aby se to stalo pravidlem protože na konci roku 2008, počátku roku 2009 to bylo skutečně pravidlem. V každém případě, pokud eh, to tak bude, tak komunikace mezi Evropskou centrální bankou, zatím tedy eh, není pověřena dohledem, ale až bude pověřena dohledem, eh, musí komunikovat také s tím, kdo kontroluje státní podporu, bude tam neustálá komunikace v noci, ve dne. Víme, že Evropská centrální banka a komise spolu komunikují. My to víme lépe než kdokoliv jiný. My tak budeme komunikovat i do budoucna, pokud to bude nutné. Otázka je, když občas některý členský stát, doufám, že se to nebude opakovat do budoucna, když pozvedneme úroveň zodpovědnosti na tedy výši eurozóny plus, tak nějaký členský stát se v minulosti snažil argumentovat a někdy úspěšně tím, že problémy nějakého finančního ústavu, malého finančního ústavu, byly systémové. Aby dosáhl toho, aby se hodila stranou pravidla a aby se uplatnila výjimka. Já si myslím, že s bankovní unii, s prvními pilíři bankovní unie, se tomu zabrání, protože se oddělí ty pobídky. A evropský supervizor nebude mít tuto pobídku, nebude mít tuto motivaci. Orgán dohledu, národní orgán dohledu svého času zřejmě takovouto motivaci měl, protože tam to bylo koncentrováno a ten, kdo rozhodoval o tom problému, byl mimo něj a neměl, nebo tedy hned vedle něj a neměl širší perspektivu. V každém případě, pokud zjistíme, že je zde riziko, že je ohrožena finanční stabilita, tak naše pokyny Naše pokyny počítají s tím v jednom odstavci, teď nevím, jaké je číslo toho odstavce, že pokud dojde k problému s finanční stabilitou, tak eh, musíme rychle reagovat a rychlá reakce opravdu proběhne, nicméně nebude to pravidlem, bude to výjimka. Občané jako daňoví poplatníci to nesmějí přijmout jako nějaké pravidlo a my jako zástupci občanů nemůžeme akceptovat, eh, aby se pořád ještě hledali peníze u daňových poplatníků, aby se vyřešily tyto problémy. Nejdříve k tomu musí přispět ti, kteří jsou co nejblíže tomu problému. To znamená, že akcionáři a věřitele té které instituce. Pokud jde o opětovnou privatizaci, tak tam se zaznamenaly určité případy, už o tom hovořil pan Lambert, my se to snažíme připravit co nejkoherentnějším, nejkonzistentnějším způsobem. Dochází k částečné opětovné privatizaci těch věcí, které se odehrály na začátku krize. Zatím máme před sebou ještě dlouhou cestu. Nicméně už se určitým způsobem znovu privatizuje ten příspěvek státu, kterým se zachraňovaly banky na počátku krize. Jsou tam opravdu určité záruky, ještě z počátku krize. Nakonec jich byla pouze třetina, třetina těch eh, státních podpor státních záruk, které byly tedy zrealizovány, bylo jich slíbeno mnohem více, oznámeno mnohem více, takže opravdu jen velmi malá část se potom skutečně projevila v praxi a bylo nutno zaplatit za to, že je třeba poskytnout tuto záruku. V roce 2009 eh, to bylo skutečně na vrcholu až do 31.12.2012 eh, objem těch eh, pořád ještě otevřených eh, záruk klesl na dvě třetiny, tedy o dvě třetiny, takže já doufám, že ta jedna třetina, která nám pořád zbývá, se bude postupně eliminovat, ale pořád ještě daňoví poplatníci nesou velké riziko. Je pravda, že jsem také eh, řekl, že příjmy, některé příjmy směřovaly do státní pokladny a právě z těchto příjmů se potom financovala tato podpora, nebo tedy tato záruka. Pokud jste akcionářem banky a je tam příjem, tak eh, pobíráte dividenda, dividendy a my jsme stanovili poměrně vysokou minimální úroveň odměny. Když jsou příjmy na určité úrovni, tak eh, potom tedy je tam poměrně vysoká minimální úroveň odměny. A pokud jde o programy schovývavosti, tak eh, opakuji to, co jsem eh, říkal panu Salbovi. Můžeme se sejít a probrat to do hloubky na základě konkrétních příkladů kartelů a konkrétních zkušeností. Já už jsem čtvrtým rokem komisařem pro hospodářskou soutěž a musím říci ze své zkušenosti, že je nezbytné v případě, že chceme skutečně bojovat proti kartelům, tak musíme mít programy schovývavosti. Nemůžeme mít nějaký program, kde by se říkalo, že tento podnik, který zorganizoval celý ten kartel, je zbaven zodpovědnosti, protože nás na tento kartel upozornil. Prostě pokud nebudeme mít programy schovývavosti, velmi těžko můžeme efektivně bojovat proti kartelům. Děkuji pan Bertot za EPP. Okay. Sono errori di chi è deputato dopo mesi. Jsou chyby nového poslance, omlouvám se. Já jsem si poslechl to vaše vystoupení a chci navázat na to, co jste zde řekl. Uh, Máme zde takové téma, které je tak trochu na hranici mezi vaším portfoliem a portfoliem pana komisaře Barniera. Jde o koncese. Myslím si, že je v zájmu všech členských států, také v zájmu Itálie, uvolnit prostředky, aby se aktivizovali investice do velkých eh, veřejných eh, prací a víme, že velmi často se to financuje prostřednictvím eh, veřejných výběrových řízení, kde se účastní koncesionáři, soukromí koncesionáři, kteří financují tato veřejná díla právě prostřednictvím těchto veřejných výběrových řízení. Když se koncesionáři blíží k datu, kdy má ta jejich koncese vypršet, tak už nejsou schopni poskytnout bankovní záruky, protože to můžou dělat pouze po dobu, kdy platí jejich koncese, takže se potom stane, že tedy ta stavba není dokončená a zůstane to zmraženo. Takže nebylo by na čase aktivovat nástroje, které by umožnily prodloužit koncese po dobu, které která je nutná k tomu, aby se financovala ta stavba, aby bylo možno poskytnout tyto záruky, aby díky tomuto prodloužení se uvolnily, dali k dispozici zdroje, které jsou k dispozici, které je možno okamžitě použít, které odpovídají investicím, které jsou připraveny k realizaci a které už prošly legitimním výběrovým řízením, ale jsou zmraženy, protože ti koncesionáři nemají možnost poskytnout odpovídající bankovní záruky. Děkuji, pane Bertote. Jak jste říkal, je to na hranici mezi mým portfoliem a portfoliem pana komisaře Barniera. Blíží se to spíše tedy té oblasti vnitřního trhu, zodpovědný je za to spíše on. On může předložit eh, parlamentu legislativu v oblasti koncesí. Ale způsob, eh, jakým eh, se budou tyto koncese řešit, jak se budou řešit už koncese udělené v rámci platných pravidel, Může se jednat o implicitní, víceméně implicitní státní podporu, může se jednat o nějaké zneužití, takže tam můžeme využít stávající nástroje antitrust nebo kontrolu státní pomoci a to je vlastně zase má zodpovědnost podívat se na to, co se děje. V jednom případě, nevím, zda se to tedy formálně bude vyšetřovat, ale máme zde jeden případ, který hned přitáhl mou pozornost. Když média, sdělovací prostředky v jedné zemi píší o tom, že se prodlouží platnost koncese ve prospěch koncesionáře a nezahájí se okamžitě konkurs, výběrové řízení, aby se ho mohli zúčastnit všichni možní kandidáti, aby mohli předložit své nabídky a aby byl tedy nejlepším způsobem zajištěn veřejný eh, zájem. Pokud ten, kdo dostal tu koncesi svého času, kvůli prodloužení té koncese bude i nadále výlučným držitelem tohoto práva jako koncesionáře, tak mu to přinese ekonomické výhody a může to vlastně skrývat implicitní státní pomoc a my musíme zasáhnout. A nebo se může objevit jiný případ, kdy prostřednictvím tohoto systému koncesí zde bude nadměrná odměna za uh, nějakou veřejnou službu obchodní, nebo tedy ekonomického zájmu a my to můžeme také interpretovat jako státní pomoc, a nebo na základě toho, nebo podle toho, jakým způsobem byla koncese udělena, nebo jakým způsobem bude fungovat eh, ten koncesionář, tak můžeme zjistit, že toho zneužívá a my můžeme zasáhnout zase, ale ne jako regulátor, ne jako ten, kdo bude předkládat legislativu, ale jako někdo, kdo reaguje na problémy, které vyplývají ze zneužití nebo nedodržování existující legislativy. Děkuji. A jako poslední má slovo paní Štajler. Thank you, uh, Mr. Chair. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu komisaři. Ostatní kolegové hovořili o otázkách, která jsou velice aktuální, ale já bych chtěla říct, co se stalo dnes ve vydání Bílé knihy skotské vlády, která chce být nezávislá a hovoří se tam o vztahu Skotska k Evropské unii. A vláda chce použít článek 48, což asi vás nepřekvapí, já nejsem pro nezávislost Skotska, ale používají článek 48 jako základ vyjednávání, aby nemuseli projít tím systémem přijetí, přistoupení. Říkají, že Schengen, euro, také mají, chtějí být součástí eh, britského eh, rabatu. Takže chtějí být eh, do roku 2016 členem Evropské unie, bude to 8 měsíců po referendu. Takže dovedete si představit, že takováto nová země se stane členskou zemí Evropské unie, aniž by prošla přístupovými procesy a zda může také takováto země být přijata během 18 měsíců. Děkuji mnohokrát. Pokusím se najít přímý či nepřímý vztah mezi vaší otázkou a mými pravomocemi. Skutečně nebyl jsem schopen nejdříve najít ten vztah, ale počkejte, teď mám toho já, pane Lamberte. Tak jako tak, jsem členem komise, jsem politik a co když tato otázka by byla položena jednomu člověku, který je zodpovědný za Evropskou unii. Já vám řeknu, co bych si přála, aby ta osoba odpověděla. Mé stanovisko předtím, než je příliš pozdě, chtěl bych povzbudit skotské voliče, aby hlasovali proti nezávislosti a za druhé, pokud bohužel ten výsledek bude pro nezávislost, tak bohužel až na posledze zjistí, že ti, co byli pro, nebudou nadále členy Evropské unie. Já si myslím, že to bylo dostatečně jasné. Děkuji, pane místo. I con esto damos por finalizado. A tím jsme uzavřeli. Ještě pan Lambert, prosím. Of competition between Catalonia... Takže až budete řešit katalonsko vlámy, až budete řešit eh, hospodářskou soutěž mezi těmito eh, regiony, mě překvapuje, že jako Belgičan hovoříte pouze o těch regionech, o no, těch, těch komunitách. Děkuji. Děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a Teď si počkáme, než pan komisař odejde, potom dáme slovo stínovým zpravodajům. So, seguimos con el orden. Takže pokračujeme v pořadu jednání. To je bod 13 na pořadu jednání. Projednání návrhu zprávy o dlouhodobých investicích. Slovo má paní Kraca, která už je tady, takže bez dalších odkladů jí dám slovo, aby obhájila svůj návrh zprávy. Ευχαριστώ πολύ Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na úvod bych chtěla říci, že můj přístup oproti návrhu komise je pozitivní, konstruktivní, je to vlastně druhé kolo, už jsme měli také veřejné slyšení, což bylo nesmírně užitečné, co se týče nových informací a poznatků a tento návrh se nyní zaměřuje na různé typy financování reálné ekonomiky a snaží se také upozornit z praktického hlediska na možné varianty. Hovoříme o dlouhodobých investicích, což znamená dlouhodobé investice. A v tuto chvíli máme v Evropské unii ohromné schodky. Komise navrhuje regulační rámec, který by byl ze své povahy evropský, to znamená, že by zajišťoval určité záruky investorům, což by byl systém, který by byl spolehlivý, uznaný všude po celé Evropské unii a takovýto systém by také vytvořil určité pobídky pro evropské, ale i neevropské investory, aby do tohoto systému investovali. Pouzbudil by přeshraniční transakce, mimo jiné. Což by také otevřelo dveře malým a středním podnikům. Víme, eh, že jsou peníze k dispozici, máme tedy malé investory, kteří hledají možnost eh, zainvestování, takže tyto investoři hledají určitý nástroj, který by naplňoval jejich eh, potřeby. Když se podíváme například na vývoj v oblasti penzí, kde chceme mít také určité garance, záruky, bezpečnost, tak eh, chtějí mít nástroj, který by představoval nový typ fondu, eh, který chce vytvořit Evropská komise. Takže jak postupovat? Je zapotřebí vzít v potaz ty nezbytné stimuly, abychom povzbudili investice také právě do malých a středních podniků a pevně věřím, že se můžeme dostat ještě dál. Můžeme navrhnout například míru 75 v případě způsobilosti daném portfoliu. Jenom z toho prostého důvodu, že malé a střední podniky velice často mají své vlastní zdroje finančních prostředků. A toto by byla určitá záruka, hledají něco, co by bylo ekvivalentní, co by bylo také transparentní a také by to bylo dostatečně spolehlivé, něco podobné jako burza. Takže je důležité, aby to bylo atraktivní, abychom také zajistili patřičný životní cyklus eh, těchto investic. Není to něco, co by bylo vysloveně otevřené, ale měli bychom mít možnost rozšířit tento systém a také by měla být možnost, aby někdo vystoupil z tohoto systému před daným termínem. Nicméně jedná se z vlastní povahy o dlouhodobé investice, které mají přinášet zisk. Pokud ovšem eh, ta ziskovost bude dostatečně vysoká, tak ta, to datum splatnosti může být předčasné. Takže to by bylo zajímavé pro malé a střední investory. Pochopitelně, pokud se podíváme na něco velice dlouhodobého, to by asi malý investor nezvažoval. Zde závisí také na statutu, který uplatníme v rámci tohoto nového nástroje. Je důležité dát možnost takzvaného buyout, například odkupu podílů. A také ten podíl může být někomu předán. To znamená, musíme zajistit určitou míru flexibility, která bude přínosná pro malé a střední podniky. A za druhé také různé daňové stimuly. Není možné dát pouze mandát, protože v Evropské unii nemáme pravomoc v oblasti daní, ale myslím si, že bychom měli mít různé záruky nebo daňové nástroje eh, toho či onoho druhu, abychom neustále uchovávali eh, tu atraktivitu daných systémů takovýchto finančních nástrojů. A také se musíme podívat na to, jak eh, na to budou reagovat banky. V tuto chvíli je těžko říct, protože banky se nachází v velice složité situaci a z dlouhodobého hlediska budeme muset investovat do takovýchto systémů a je důležité podívat se, do jaké míry se do toho budou chtít zapojit samotné banky z hlediska svých klientů a investorů. Také se jedná o program, který se týká univerzálních služeb, regionálního rozvoje. I v této oblasti můžeme poskytnout tu určitou pomoc. Takže podívejme se také na projektové obligace. Máme pochopitelně strukturální fondy. Strukturální fondy to je něco samostatného, odděleného. Potom máme e, systémy GDP, kde máme různé programy, které jsou infrastrukturního typu e, v rámci Evropské unie. Jsou to projekty, kdy bychom měli zajistit určité propojení a poskytnout eh, patřičnou motivaci. Podíváme se nyní na zdroje financí. Penzijní fondy tady sehrály svoji úlohu v minulosti a získali také obligace, co se týče insolventnosti, kapitálové přiměřenosti. Nechceme v žádném případě ohrozit jejich bezpečnost, ale pochopitelně penzijní fondy v minulosti museli investovat, administrátoři, správci penzijních fondů tady musí se hrát také svoji úlohu. Nechceme jim komplikovat nějak eh, život. A vzhledem k tomu, že tady máme tolik různých alternativ eh, na stávajícím trhu, tak eh, bychom neměly být tak rigidní, co se týče kvalifikace daných aktiv. Takže to jsou, jednotlivá, to jsou jednotlivé pozměňovací návrhy a velice ráda bych si vyslechla poznámky, připomínky jednak ze strany stínových zpravodajů a také kolegů. Snažíme se vytvořit něco, co bude atraktivní, bude to vytvářet patřičné stimuly a také to zajistí patřičnou jistotu a bezpečnost. Děkuji a slovo má El Kadraoui. Uh, Děkuji. Um, předsedo, nejprve chci poděkovat zpravodajce za um, práci, kterou odvedla. Chci říci, že dlouhodobé investiční fondy mohou být užitečné, pokud je e, třeba najít finanční prostředky a směrovat je do podniku, podnikům dlouhodobě. Toto je nutné především v době, kdy není dostatek likvidity od bank. Takže eh, to východisko je optimistické, ale další věci potřebují eh, vyjasnění předtím, než bude eh, funkční a bezpečný ten evropský tále institucionální investoři, kteří chtějí um, investovat do dlouhodobých projektů, co se týče um, drobných investorů, tak ty nechtějí uložit peníze na 15 let. Mm, takže komise ve svém návrhu um, bude prezentovat něco, co by eh, přineslo informace drobným investorům o rizicích a ustanovení, které se jich týkají. Myslím, že ty budou potřebné, aby bylo možné toto pokrýt eh, způsobem, který by neohrozil dlouhodobé perspektivy těchto fondů. Mm, důležité je Ehm, důležití, důležití jsou institucionální investoři a také to, že drobní investoři budou moci eh, z toho vystoupit před plným, mm, před dnem platnosti toho fondu samotného. Co se týče rizik financování po delšího období, jak tedy budete um, odlišovat ty, kteří se bojí riskovat a těmi, kteří jsou připraveni riskovat. Co se týče drobných investorů, jak zapadají do toho dlouhodobého eh, řešení? Bude to marginální nebo předpokládáme, že eh, se přihlásí k, nebo že převezmou velkou část, když toho financování. Ještě k těm drobným investorům budou nějaké striktní podmínky pro vstup? Hmm. Bude, se týče financování, bude to mezi 10-15%, aby tedy jejich mm, podíl to nepřesáhl. To ještě budeme muset vyjasnit. Další důležitá věc, do čeho budou moci tyto fondy investovat? Tady se říká kvalitní infrastruktura, školy, nemocnice, sociální infrastruktura, sociální bydlení. To všechno by spadalo do této kategorie, ale jsou tady i další oblasti. Myslím, že tady jsou otazníky některých těch věcí. Nevím, jsem si jistý, zda bychom to měli do nekonečna prodlužovat vzhledem k rizikům, které tady mohou být. Eh, malé střední podniky by měly mít možnost investovat do těchto dlouhodobých eh, nástrojů. Mm, bylo by možné prodávat, kupovat akcie na sekundárním trhu. To je oblast, kterou musíme pečlivě zvážit. jaké společnosti do toho měly investovat, budou muset mít sídlo na evropském území nebo budou moci mít sídlo v neevropské zemi. Budu, platilo by to i pro daňové ráje například. Například podle, podobně jako ve směrnici o rizikovém kapitálu. Na závěr ještě několik bodů. Pan eh, mm, zpravodajka tedy navrhla eh, období splatnosti, které by mohlo být prodlouženo. Mohlo by tam být tedy, eh, pokud by došlo k spoždění nějakého projektu, ale tady bychom se museli podívat na ty modality. Eh, další věc je transparence těchto fondů, LTIF a mm, dostupných informací a odměn manažerům. To je tedy několik bodů, které jsem chtěla zmínit a ehm, to neznamená, že bychom tady nepustup, ne, k tomu nepřistupovali příznivě, pokud budou eh, tyto věci dořešeny. Děkuji, pane Kadraui, za liberály. Ehm, děkuji, pane předsedo, děkuji taky zpravodajce. Již jsem první eh, debatě před několika týdny řekl, že vítám iniciativu Evropské komise navrhnout to, to regulační rámec. Já sdílím názor komise a mnoha kolegů, mnoho aktérů na trhu, že skutečně eh, je tady eh, mezera, kterou je třeba zaplnit ve financování dlouhodobých investic, infrastruktury a podobně. A to by posílilo ekonomiku, sociální um, ekologické otázky a také přispěl udržitelnému růstu. Jak jsem uvedl ve své zprávě o malých středních podnikách, je tady velké eh, velký podíl bankovních úvěrů, od toho se musíme odklonit a přejít k více diverzifikovanému financování, to může se hrát důležitou roli. To je tedy moje poz... to je to tedy to pozitivní, ale ještě mám drobné komentáře kde by se ještě ten návrh dal zlepšit. Zaprvé víme, že samozřejmě, že je nedostatek dlouhodobého financování, že mnoho profesionálních investorů mm, stává stranou. Ehm, infrastrukturální projekty, komerční nemovitosti podobně, ale tady zůstávají stranou ehm, z několika důvodů. Více se bojí rizika než před krizí a možná jim také brání nové regulace omezení. Já tedy nechci, aby se tato regulace znovu rozvolnila, ty trhy znovu um, um, dostaly mimo kontrolu, ale řekl bych, že e, jsou tady určité překážky plného využití toho LTF a musíme se tedy podívat, jak souvisí nařízení LTF s jiným regulací. Dále e, návrh věc tady je eh, IP, tady myslím, že eh, LTIF plní některá ta kritéria, která jsme tady stanovili. Mě by zajímalo, zda tady skutečně by mohli drobní investoři přímo investovat. Já si myslím, že ne. Že v tuto chvíli by to nebylo možné, nikomu bych to nedoporučoval. Takže máme dvě možnosti. Buď ten návrh um, rozdělíme na dvě různé části, kde budou eh, nejedna, kde budou institucionální investoři jasné přísné podmínky a druhý, kde by mohli být drobní investoři za jiných podmínek. Bylo by užitečnější, aby eh, drobní investoři eh, investovali do těchto struktur, ale jsem připraven diskutovat o obou řešení. Myslím, že není možné k tomu přistupovat mm, s tím hledat jedno řešení pro všechny rozdíl mezi drobnými profesionálními investory, mezi malými, středními, velkými, rozdíl mezi tím, jak investují, životní cyklus eh, investic a mm, podobně práva, jaká mají. Také se mm, to týká toho, jaká aktiva budou by měly spadat pod tyto fondy? Bude to jenom dlouhodobé infrastruktura nebo také um, podíly um, a podobně. Pokud se um, omezíme na sociální struktury nebo struktury fondu, fondu, tak ta diskuse bude jasnější. Pár věcí by se mělo um, doladit. Myslím, že by měla být větší flexibilita Ehm, ten, ta, ak, ten struktura aktiv se ještě bude muset hledat, ehm, třetí, třetí státu a podobně. Tady musíme zajistit, aby tyto regulace byly v souladu s tím, co jsme dělali v minulosti, aby nebyl nesoulad mezi různou regulací a ještě větší narušení trhu a nejistotu, než eh, co se snažíme vyřešit. Děkuji. A nyní jménem zelených, pan Filip Lambert, prosím. Děkuji. Nevím, zda je to tím, že tady máme tři belgické stínové zpravodaje, které se potom hodně šetří a možná ještě kolega se může stát také belgičanem. Takže co se týče návrhu komise zde zapotřebí mít dlouhodobé investice nebo ne, nebudu vše opakovat, co zaznělo, ale chtěl bych říct, s čím souhlasím. Je tady několik bodů, kde možná to vidíme trošičku odlišně od paní zpravodajky. Jednak je tady možnost, aby tento LTIF investoval i do podniku. Zcela jistě bychom neměli zapomínat na to, že například není eh, povoleno u rizikových kapitálů, aby se eh, investovalo do kotovaných společností na burze. Ale chci říci, že v případě tohoto LTIFu to bude možné, protože pochopitelně hovoříme o jiném typu investičních fondů. Druhý prvek, otázka invest, eh, těch malo obchodníků nebo těch malých investorů. Co říkal kolega? Je důležité, abychom se zaměřili i na tyto investice a pokud můžeme přinést peníze konkrétních investorů do tohoto fondu, prostřednictvím například penzijních fondů, tak to jsou věci, které jsou v tuto chvíli možné a v tuto chvíli v evropské legislativě máme veškeré mechanismy ochrany spotřebitelů co se týče penzijních fondů a tak dále. Takže místo, abychom zase objevovali kolo od začátku, měli bychom využít nástroje, které máme k dispozici a měli bychom takto získat investice do LTIFu a neměli bychom vytvářet nové varianty. Takže to je eh, otázka také early redemption, to znamená před eh, splatností, kde možná se dostat z daného fondu, to by také vyřešilo daný problém. Dále odkaz na možné změny, co se týče Solvenci 2. Mám pocit, že jsem byli příliš schovývaví v případě Solvenci 2, takže je důležité, abychom umožnili investice LTIFu a právě myslíme si, že naopak tyto investice by neměly být součástí tohoto fondu. Co se týče investorů z třetích zemí, podobně jako LTIF, eh, který by působil ve třetích zemích. Proč ne? Můžeme eh, takto rozšířit LTIF i mimo Evropskou unii, ale myslíme si, že hlavním cílem je, abychom ehm, vytvořili příznivé prostředí pro investice v rámci Evropské unie, takže je důležité, abychom se soustředili na investice LTIFu v rámci EU, abychom takto pozbudili ekonomickou činnost a například to také usnadní energetický přechod a danou politiku. Další otázka, možnost eh, změny splatnosti v LTIFu. To je, myslím, velice důležitá otázka a ti, kteří chtějí mít jasné pravidlo, tak eh, tento LTIF musí přinést ty předpokladané finanční výsledky. Také souhlasíme s paní zpravodajkou, která chce, aby projektové obligace byly součástí daného fondu, například co se týká rozvojových bank, například Evropské investiční banky a jiných typů podobných bank tak ano, potom máme určité pochybnosti, které se týkají možnosti, že tento LTIF na jedné straně e, bude také půjčovat a tam vždycky ty půjčky ne, nejsou shodné e, s celou tou, s tím cyklem, který je připsán tomuto LTIFu. Ale bude možné získat aktiva předem, ještě před splatností. Tady bychom e, chtěli poukázat, že se nám to zase tak moc nelíbí, že váháme a nevíme, z jakého důvodu by ten LTIF měl uplatňovat nebo umožňovat takovéto praktiky, protože by to vedlo k určité nestabilitě trhu a naopak by to zase pozbudilo tu krátkodobou, eh, ty krátkodobé půjčky, takže by to podkopalo ten hlavní cíl. To je v kostce vše, ale myslím si, že najdeme schodu v případě této zprávy, kterou z valné většiny podporujeme. Děkuji, pane Lamberto, a nakonec eh, paní Kratza. La comisión quiere... Ještě komise, chcete se k tomu vyjádřit, prosím? Děkuji mnohokrát, eh, pane předsedo. Byli jsme požádáni, abychom poskytli informace které se týkají míry eh, investorů, kteří investují do dlouhodobých fondů. Udělali jsme takovouto studii dopadu a podívali jsme se na malé investory, kteří investují do firm a například v Německu máme takovéto investory, kteří představují 75 finančních prostředků eh, dlouhodobém výhodu. Co se týče soukromých investorů, tak to je 30 mezi lety 2008 a 2012. Ve Spojeném království je tomu stejně tak. Máme tady upisování. Eh, to představuje valnou část těchto finančních prostředků. Takže je tady určitá chuť v případě eh, malých investorů. Z tohoto důvodu si myslíme, že je dobré, aby i malí investoři byli součástí rozsahu působnosti. Děkuji mnohokrát a nyní paní zpravodajka paní Kraca. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. To bylo velice konstruktivní, byla to dobrá krátká diskuse, všichni jsme se dohodli, že musíme pokrýt určité nedostatky na trzích, co se týče financování reálné ekonomiky, takže se velice těším na pozměňovací návrhy ze strany jednak stínových zpravodajů i dalších členů daného výboru, abychom dopracovali text, který bude konzistentní, koherentní a budeme řešit ty skutečně velké problémy. Děkuji mnohokrát. Co se týče termínu 3. Eh, prosince je termín a budeme hovořit buď 16. nebo 17. 12. o daných pozměňovacích návrzích a budeme hlasovat v našem výboru o této zprávě 21. ledna. Vzhledem k tomu, že nemáme nic do bodu různé, tak bych rád ukončil schůzi a děkuji všem za účast.